je proti podvodům. Pane Javore, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, kolegové. Zpráva o ochraně vyšnáčních zájmů EU patří k těm nejvýznamnějším, nejdůležitějším zprávám, které se tady objevují každoročně. Nejde, nejde jenom o to, že je to, že jde o mnoho peněz, eh, veřejných prostředků, ale také o to, že v obtížných časech, jako jsou ty současné, eh, je třeba opravit důvěru v evropské instituce a v evropskou politiku. Musíme zajistit, aby peníze daňových poplatníků Evropské unie byly eh, využívány řádně, transparentně a v souladu s předpisy EU. Tato každoroční zpráva eh, v zásadě reflektuje stanovisko Evropské komise a v letošním roce je tato zpráva kvalitní a detailní. Parlament obvykle má své priority, některé zmiňuje v této zprávě. Zpráva tak, jak jsme ji odhlasovali ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, si zasloužila podporu všech politických stran a byla schválena téměř jednomyslně. V zásadě jsme se soustředovali na dvě oblasti ochrany finančních e, zájmu za prvé to byly příjmy Evropské unie a vlastní zdroje. Eh, z tohoto hlediska je třeba zdůraznit, že podvody v oblasti eh, daně z přidané hodnoty eh, patří do kompetence Evropské unie a nedostatečný výběr DPH jak na úrovni eh, na úrovni eh, Evropské unie, ale tak členských zemí dosáhl 168 miliard euro. A Toto je záležitost, eh, která je třeba, eh, musí být eh, tady ošetřena legislativně, hlavně to legislativa, jako třeba o evropském prokurátorovi, musí být vymáhána. DPH jsou skutečně to je, to je velký, velký problém a dá se říci, že současný systém není dostatečně efektivní. Dostáváme údaje od členských zemí, které nejsou zcela spolehlivé, výměna informací je nespolehlivá, není i spolupráce a výměna dat mezi českými zeměmi není efektivní a OLAF má plné ruce práce. Musíme ovšem také Eh, poukázat na problémy s vymáháním nedoplatku. Eh, to bylo eh, v roce 2014 tedy na naprosto nejnižším úrovni vůbec. A druhá věc je řádné vynakládání evropských zdrojů. Toto je společná zodpovědnost členských zemí a Evropské unie nebo členské země eh, realizují de facto zhruba 80 všech výdajů na Evropské unie. Znamená to, že eh, je třeba, abychom skutečně dbali na eh, co nejlepší vynakládání těchto prostředků. Máme novou směrnici o veřejných zakázkách, Eh, kterou je všem třeba eh, řádně plnit. No a eh, dále zde máme část, která se zabývá korupcí a odvíjí se od výroční zprávy Evropské komise o korupci. Je to de facto několik kapitol, 29. kapitola se týká evropských institucí a i zde je možné lépe chránit zdroje jak v Evropské unii, tak v českých zemích. A zvláště je třeba poskytovat ochranu těm, kteří poukazují na nedostatky na tzv. whistleblowery. Chtěl bych poděkovat eh, stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci a spolu předkládáme zprávu, kterou doufám podpoříte. Děkuji vám. Děkuji. A teď má slovo paní Georgieva. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jménem komise bych chtěla nejprve poděkovat výboru pro rozpočtovou kontrolu a konkrétně eh, panu Benedeku Javorovi, zpravodajovi, za zprávu eh, k roku 2014 o ochraně finančních zájmů Unie a také chci poděkovat za to, že Evropský parlament je tak eh, výrazně oddán boji proti podvodům a my toto naprosto sdílíme, vítáme analýzu eh, ve zprávě a celou řadu významných doporučení, eh, které budeme sledovat a eh, které analyzujeme. Dovolte, abych se teď věnovala některým klíčovým doporučením a tomu, jak k ním přistoupíme. Za prvé, vykazování o nepřesnostech. Parlament vyžádal a velmi oprávněně, aby bylo zlepšení zlepšeno srovnavatelnost údajů, které dodávají členské státy, aby ten výsledný obrázek byl uchopitelný, pochopitelný a umožňoval nám vozovat závěry. V roce 2015 jsme přijali nové nařízení ohledně vykazování nepřesností a v, tomto, eh, v této souvislosti jsme také s národními experty eh, zahájili osnovy eh, pro toto výkaznictví, které jsou tedy vydány a teď eh, tady vlastně eh, bude nová, zlepšená verze této zprávy o nesrovnalostech a my opravdu doufáme, že tento nový, vylepšený systém bude již v druhém čtvrtletí 2016 plně funkční. Za druhé, národní protipodvodové strategie. Tak, jak zpravodaj řekl, máme povinnost společně se členskými státy toto sledovat. Členské státy jsou čím dál tím efektivnější v boji proti podvodům podvodům a to je také viditelné vzhledem k zvýšenému počtu detekovaných eh, případů a jejich sledování v roce 2016 to už bylo, 2015 eh, to už bylo mnohem eh, větší počet případů než třeba o tři roky předtím a eh, my si myslíme, že to ještě není konec, že tady ještě může být opravdu výrazně zlepšeno jak detekování případů, tak jejich vyšetřování a prosazování sankce a je dobře, že Evropský parlament takto podporuje e, tyto protipodvodné strategie, které zatím nejsou povinné. Pouze pět členských států takové strategie e, schválilo a přijalo. My pozbuzujeme další, aby tak učinili rovněž, tak bychom, abychom opravdu mohli zlepšit e, tu situaci i na základě výměny těch nejlepších možných postupů. Zadávání zakázek, to je třetí bod, který zpravodaj zmínil a účetní dvůr se k tomuto podrobně vyjádřil. Evropská komise se zabývá možností, jak tady i nastavit lepší eh, postupy, možnost interoperability mezi jednotlivými databázemi, tak abychom mohli využívat informace co nejlepším způsobem a ještě zvýšit transparentnost. Víme, že transparentnost je nejlepší přítel daňového poplatníka, takže čím více můžeme v tomto e, udělat, tím více ochráníme finančními, finanční zájmy. Pak jsou tady ještě e, takzvaní public beneficiaries a tady už je v tom navrhovaném legislativním textu e, k tomu více řečeno. A teď ukazatele ohledně korupce. Jsou tady různé e, postupy v jednotlivých členských státech co do definice a postupů. Ve střednědobém horizontu to musíme sladit tak, abychom také e, měli větší dostupnost informací o korupci a já bych chtěla toto využít, e, abych odpověděla na otázku. Ano, pracujeme na dvouleté zprávě o boji proti korupci, která bude k dispozici v roce 2016. Potom dodržování doporučení na národní úrovni a ustavení úřadu e, evropského kurátora. My si myslíme, že e, to je zásadní a že ještě více je třeba udělat ve členských státech, aby všechna doporučení e, byla uchopena a aby se také dostávalo zpětné vazby. Myslíme si, že, zas, eh, že stanovení toho evropského prokurátora nám v tomto směru bude velmi nápomocné a také si myslíme, že eh, nařízení z roku 2013 E, které bude ještě doplněno do roku 2017, bude rovněž e, velkým příspěvem, příspěvkem. Podobně jako zpravodaj se domníváme, že boj proti e, podvodům by měl být součástí práce úřadu prokurátora a mělo by to být také zahrnuto v nařízení PIV. Rovněž se domníváme, že mandát EPO byl v tomto směru naprosto jednoznačný a diskuze mezi kolegy z legislativci by měla e, být úspěšně završena v co nejkratší době, abychom měli to nejlepší, e, ten nejlepší možný úřad Evropského prokurátora, který můžeme vymyslet. Pak tady ještě bylo také řečeno, byla položena otázka, co můžeme učinit pro e, nezávislost toho dozorčího výboru. Já chci tady připomenout, že 4. března jsme v Evropské komisi přijali rozhodnutí, Eh, lépe řečeno, eh, přijali jsme eh, pozměňovací návrh tak, aby sekretariát tohoto eh, dozorčího výboru byl převeden pod Evropskou komisi a doufáme, že legislativci to rychle schválí i v té legislativní eh, podobě, tak, aby bylo eh, eliminováno jakékoliv podezření ze střetu zájmu. Těším se na rozpravu. Děkuji za pozornost. Děkujeme, Děkujeme vám, vážená paní komisařko. A nyní je to pan Lunes Jedna minuta za výbor INTA. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Otázka, která se týká mrhání prostředku daňových poplatníků. To je jedna záležitost, ovšem podvody v této oblasti to je diametrálně jiná záležitost. OLAF a i výbor si myslím, že by měl ještě přidat v tomto ohledu. Já, když jsem si přečetl tuto zprávu, tak eh, samozřejmě mě to velice překvapilo. Víme o tom, že jsou zde podvody v oblasti kohezní politiky nebo například různých subvencí pro zemědělství. Ovšem, já osobně se domnívám, že by se tato zpráva měla zabývat i prevencí. Hovoříme zde o konkrétních případech podvodů a podle mého názoru nejlepším lékem je prevence v tomto ohledu. Zároveň se zde volá po nové agentuře, další evropské agentuře, v podstatě vlastně třetí agentuře. Máme zde OLAV, máme zde Eurojust a já se ptám, zda skutečně toto je zapotřebí, zda bychom nemohli postupovat efektivně. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Pan Bon, nevidím ho, takže pan Ježek má slovo ani pan Ježek zde není, takže paní Breso za výbor. Avko, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Hmm, zdá se, že jsme to urychlili, protože kolegové někteří mezi námi nejsou a proto bych ráda zdůraznila to, že musíme udržet důvěru našich občanů v evropské instituce. Musíme zajistit to, že nás podporují, že evropští občané podporují zásady Evropské unie. Pokud toho chceme dosáhnout, musíme účinným způsobem chránit finanční zájmy Evropské unie ze strany Evropské komise podvodné aktivity týkající se našeho rozpočtu jsou proporční nedostatečné kontrole, nedostatečné řízení našich finančních prostředků a evropských fondů. Musíme ovšem dělat rozdíl mezi podvody na jedné straně a chybami na straně druhé. Musíme bojovat proti podvodným aktivitám a zároveň chybám, které se objevují nejčastěji. Zároveň musíme zajistit to, že orgány, které spravují celou problematiku, jsou lépe informovány, aby mohly jasněji rozlišovat mezi podvody na jedné straně a na druhé straně omylem, chybou, která může být i důsledkem určitých potíží, určitých problémů, se kterým se potýkáme při uplatňování lepší legislativy. Zároveň potřebujeme velice jasně udělat velice jasnou hranice mezi těmito dvěma oblastmi a zároveň musíme bojovat proti podvodníkům. Děkujeme. A nyní jsou to politické strany. A za EPP to je paní Petra. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Povinnostmi evropských i národních institucí je dbát o peníze našich daňových poplatníků. Musí samozřejmě dbát nad efektivním využíváním našich prostředků a proto musíme bojovat se všemi patologickými jevy v tomto ohledu. Toto musí být naší prioritou, protože podvody a korupce v této oblasti pomáhají organizovanému zločinu, teroristickým skupinám a co je ještě závažnější je to, že to narušuje důvěru našich občanů v naše instituce a demokratické procesy. Má to negativní dopad na konkurenceschopnost EU ve světě. Musíme bojovat proti nesrovnalostem, proti podvodům. Samozřejmě je, že zde mnoho právních a administrativních systémů, které to stěžuje. Musíme postupovat intenzivně a systematicky. Musíme samozřejmě bojovat proti ne, mm, nesprávné využívání finančních prostředků, efektivnější, efektivnějšímu využívání. Toto všechno jsou zásady eh, eh, velice efektivního postupu v tomto ohledu mohlo by to na pomoci ekonomickému růstu a i tvorbě pracovní příležitosti. Komise musí zároveň chránit oznamovatele v tomto ohledu, musí podporovat přístup k informacím a zároveň transparentnost lobistických aktivit. Je zde určitý návrh na podporu přeshraničních Eh, přeshraničních novinářů. Ovšem, bohužel podle mého názoru, tito novináři by eh, tím ztratili svou mm, nezávislost. A úplně na závěr dovolte, abych poděkovala zpravodaj za velice kvalitní spolupráci v tomto ohledu. Děkuji. Děkujeme, pan Pirinský za socialisté a demokraty dvě minuty. Uh, uh, no, děkuji, paní předsedkyně, paní místopředsedkyně. Já souhlasím se zpravodajem. Uh, ano, velmi užitečně jsme spolupracovali při přípravě té zprávy a já si myslím, že to je zpráva, která může přispět k tomu, že občané budou mít větší a větší důvěru eh, v tom smyslu, že tady finanční zájmy Unie jsou chráněny. Já bych si dovolil tady vyzdvihnout eh, tři body a poprosil bych paní komisařku, aby je komentovala. Nejprve přerušení a pozastavení. Já si myslím, že tady je důležité zdůraznit to, co je ve zprávě. Toto jsou e, nástroje, které by měly být používány v souladu s příslušnou, prá, e, příslušným právním e, základem. A tady musím říct, že je něco velice důležité. Vy jste přijali v komisi nový mechanismus včasného varování a já bych chtěl, aby jste eh, komentovala, eh, příslušně eh, také ustavení systému, který komise chce teď navrhnout o takzvané brzkém včasném detekování. Prevence je zásadní. Za druhé, otázka přímo řízených fondů, paní komisařko je skutečně znepokojující, velmi znepokojující, že tady to čtyřnásobné zvýšení těch podvodných nesrovnalostí za rok 2014 eh, je na stole a komise by to měla eh, opravdu podrobně vysvětlit a říct, jak proti tomu chce bojovat. Eh, za třetí, vy jste hovořila také o, zdůraznila význam správného vykazování. Teď ovšem ta analýza je velice neuspokojující, nemáme jasnou představu, takže je skutečně zapotřebí, aby tady došlo ke změně, tak aby zpráva za příští e, období byla lepší. Kyně e, na řadě je paní e, Makovej za EKR na dvě minuty două mii paisprezece statele membre au raportat. Děkuji. Za rok 2014 členské státy eh, informovaly o více jak 1600 eh, případech. Jednalo se o 500 eh, milionů eur. Toto není abstraktní koncept, toto je otázka peněz evropských daňových poplatníků, našich peněz a komise by měla na sebe vzít odpovědnost možnost eh, pro znovuzískání těchto prostředků a také jasně eh, stanovit přísná pravidla pro eh, zastavení či pozastavení výplaty finančních prostředků. Tady jsou určité minimální, určitá minimální opatření, která musí být přijata, například ochrana těch informátorů. Zkušenost těch, kteří pracovali v evropských institucích a kteří ukázali prstem na určité nepřesnosti, je traumatizující a v důsledku toho je tady čím dál tím méně takových případů i pozornění na nesrovnalosti a jsou to přitom lidé, kteří dělají užitečnou práci a je třeba je ochránit. Další věc je otázka dohod s tabákovými společnostmi. Všechny tyto dohody by měly být zveřejněny zveřejněny a to, aby se co nejvíce zabránilo tomu, že bude pokračovat eh, pašování tabákových výrobků. Rovněž eh, v směrnici IPIF jsou vyjmenovány všechny přestupky a je důležité, aby členské státy, které nechtějí, aby eh, karusel DPH byl vnímán jako přestupek, a e, by si uvědomili, že toto není možné a že jde o skutečný přečin. Další je otázka nařízení o ustavení úřadu Evropského prokurátora. Tady e, jde vlastně o peníze nás všech, musíme je sledovat. Děkuji vám. Pan Vali no, za EFDD na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Vážená místo předsedkyně Georgieva, kolegové, chtěl bych pohlábřát panu kolegu Javorovi za eh, dobrou práci děkuji paní komisařce za její eh, detailní úvodní slovo. Podvody v Evropské unie eh, poškozují pověst Evropské unie a to znamená, že musíme využít všech možných opatření, které ochrání náš rozpočet. Tato výroční zpráva nám ukazuje, jak komise zhodnotila ochranu rozpočtu eh, před ilegálními nebo nesprávnými eh, výdaji a eh, před chybějícími příjmy je zásadní, aby komise a členské státy spolupracovaly na efektivní ochraně těchto finančních zájmů. A tady musím říci, že komise eh, pracuje tímto směrem a je stále lepším. Eh, zpráva eh, také ukazuje o tom to, jak na tom jsme, tedy jaký je tedy stav všech těch nesrovnalostí a nedostatků. Eh, také se zde objevují řada opatření o, eh, v oblasti reportingu a nahlašování eh, případů. Dále se počítá s tím, že se upraví zaměstnanecký řád, tak by byl lépe chránit tzv. whistleblowers. Je třeba, aby se zlepšovala spolupráce mezi institucemi EU tak, aby se také chránilo, chránili prostředky e, v evropských fondech. E, je třeba, abychom se zaměřovali na to, aby Unie za peníze dostala vhodnou hodnotu. A mm, je třeba dále zlepšovat situaci Eh, prosím, ukončete, říká paní eh, eh, předsedkyně. Děkuji vám, pane Ali. Vali pour une minute. Děkujeme a nyní za FDD je to pan Vali, máte jednu minutu, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Když pro evropské vlády, když se snaží tyto vlády chránit prostředky daňových poplatníků a zájmy Mm, Evropy najednou se z ní dělají euroskeptici. Ovšem já osobně si myslím, že potřebujeme plně spolupracovat, vyměňovat si informace, potřebujeme plnou transparentnost, tak jak to vidíme ve směrnici PIF. Nemůžeme dovolit plítvání národními, regionálními, evropskými prostředky. Na národní úrovni zde máme národní strategie, které bojují proti korupci, proti podvodům, ty rovněž musíme zapojit do celé problematiky, dále zde musí docházet k výměně informací týkající se daní, bankovních informací, tak abychom bojovali společným úsilím proti daňovým únikům. propojení mezi Turínem a Lyonem, to je podle mého názoru, tento tunel je skutečným skandálem. Vytvořilo to a má to za následek mnoho negativních reakcí mezi našimi občany. Děkujeme. Pan Sinadios má rovněž jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Je velice důležité mít legislativu, která by umožnila bojovat proti podvodům v Evropské unii. Musíme vzít potaz výsledky těchto zpráv a zároveň závěry, které by nám umožnily napravit chyby. Musíme zjednodušit pravidla, postupy, které se týkají veřejných výdajů a zdrojů pocházejících z vlastních zdrojů a musíme bojovat proti nesrovnalostem. Máme tam 362 milionů eur, o kterých zde hovoříme, které, mm, o které jsme přišli v tomto ohledu. Musíme revidovat rovněž rozhodnutí rady, která se týká finančních prostředků poskytnutých Turecku, těch 3 miliard Turecko. V tomto ohledu, totiž pokud jde o různé přístupové fondy, opravdu není dobrým příkladem. Zároveň mm, je to nekvalitní využívání přeshraničních eh, fondů ze strany Turecka. Musíme Eh, vidíme na základě různých analýz informací, že Turecko v tomto ohledu není spolehlivým partnerem. Ovšem Evropská unie si myslí, že omezí migrační toky, pokud finančně pomůžeme Turecku. Ovšem, jak to vypadá na straně podvodů na Turecku? Eh, v Turecku? Děkuji. Děkujeme. Bylo to příliš, příliš rychle, pane kolego. A nyní má slovo pan Sarva na 1,5 minuty. Vážená paní předsedkyně, vážená místo předsedkyně Evropské komise. Dovolte, abych poděkoval panu Javorovi, panu zpravodaji za velice komplexní práci. Pokud jde o náš rozpočet, je to asi 150 miliard eur daňových poplatníků. To je částka, o které hovoříme. Naši občané mají právo vědět a samozřejmě z mít zajištěno to, že tyto finanční prostředky nebudou promrhány. 538 milionů ovšem eh, těchto finančních prostředků mm, bylo poznamenáno podvodnými aktivitami v roce 2014. Toto je neakceptovatelné. Kontrola využívání finančních prostředků a potrestání eh, těchto nekalých praktik představuje největší prioritu. Na této cestě musíme splnit tři úkoly. První. Evropská komise musí být tak proaktivní, jak je to jen možné, a musí bedlivě sledovat eh, využívání těchto finančních prostředků. A na druhé straně jsou to členské státy, které musí být odpovědnější za sledování veškerých projektů a zároveň poskytování všech potřebných dat pro Evropskou komisi a zároveň musí mít společný cíl, a to je boj proti podvodům. To konečně by mohlo eh, umožnit eh, implementaci veškerých těch cílů, o kterých jsem se zmínil. Ovšem toto samozřejmě nemůžeme splnit pouze zde u nás v hemicyklu ve Štrasburku. A ovšem já doufám, že nám naslouchá i komise, i členské státy. Vážený pane Sarvano, je zde modrá karta. Akceptujete, akceptujete tuto modrou kartu, pane kolego? Ano, prosím, pane Rubiku. Já bych chtěl, ten, Já bych chtěl eh, položit otázku kolegovi Sarvánovi. V současné době máme OLAV a proč eh, Olaf nemůže plnit svůj, své úkoly, proč potřebujeme novou agenturu, nebo neměli bychom Olaf zreformovat? Eh, bohužel jsem tady neměl překlad, ale možná, že eh, jsem tomu dobře porozuměl. Ano, my skutečně potřebujeme novou agenturu, protože my také potřebujeme také evropského prokurátora. Olaf v podstatě nemá jurisdikci na to, aby mohl eh, řešit eh, podvody v členských zemích. A tady eh, skutečně je určitá, je určitá mezera. Komise se snaží vyplnit a my na to čekáme zhruba 15 let a konečně nastal čas. Paní Ayala Sender na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. V letošním roce vedeme tuto rozpravu tváří v tvář rozpočtu, který je čím dál tím prekernější a přitom tady existuje čím dál tím více potřeb a e, urgentních záležitostí. Chci poděkovat panu e, kolegu Javorovi, který velmi zdůraznil nutnost a význam příjmu. To je důležité připomínat. V letošním roce vzhledem k tomu, že dochází k obrovském objemu podvodů, došlo e, e, tomu, že 100 78 milionů eur e, nebylo dohledáno. To e, je neudržitelné, je třeba věci změnit, je třeba jednat jinak, e, je nutné, aby OLAF konal a aby směrnice PIF začlenovala také DPH. To je nutné proto, abychom bojovali proti tomuto typu podvodů, které představují skutečně miliony a miliony eur a my ty peníze potřebujeme. Eh, eh, to, neměla jsem dvě minuty, ne, říká paní předsedkyně, měla jste minutu. Omlouvám se. Škoda. Takže pan Arnot je další, také jedna minuta. Pokud eh, se tady jedná o zprávu proti, boj, eh, proti podvodům v Unii, tak eh, skutečně prohráváme miliardy v nesrovnalostech. Časový posun je teď už tři až čtyři roky. Máme prostě E, za jeden rok 191% větší objem podvodů než vlastních zdrojů. A teď DPH. DPH představuje jeden z nejbyrokratičtějších systémů výběru daní, které lidstvo zná. E, tedy je skutečně e, nutné se zabývat problémem a ne jednat tak, jak se většinou v tomto sále jedná, to znamená vytvářením dalších úřadů, na vyšší úrovni. Je to opravdu eh, těžké, protože u každého problému se říká, že řešením je větší objem Evropy. Pokud by lidé ve Spojeném království opravdu věděli, co se tu děje, eh, takže 23. června by hlasovali to, abychom odsaď odešli jednou provždy. Pane Zdechovský na minutu. In minute and hand. <laughs> Oui. <clears throat> paní předsedající děkuji paní komisařko za to že pečlivě posloucháte co tady říkáme děkuji kolegovi benediktovi jávorovi za předložený materiál. z pozice ppe musím říct že jde o velice kvalitní text korupce je zásadním problémem a fenoménem jenž se významně dotýká evropských finančních zájmů a tím každého evropského občana. ročně kvůli korupci a podvodům přijdeme o one hundred and twenty miliard eur. obávám se že boj proti korupci není jednoduchý a ani jednoznačný. je však zodpovědností nejen komise ale i každého členského státu a to zdůrazňuji aby se podílel na jejím potírání jelikož korupce je na prvním místě stavem mysli a je třeba proti ní bojovat osvětou i tvrdými sankcemi. členské státy musí začít vynakládat s eh, eh, evropskými penězi více zodpovědnosti a efektivně se snažit zajistit cíl a maximální přidanou hodnotu evropských peněz a v případě že tyto peníze nejsou náležitě využity musí být tvrdě sankciovány. tato zpráva kterou dnes v parlamentu diskutujeme je vyvážený dokument který nabízí kvalitní řešení a byl bych rád kdyby se všichni aktéři zavázali společnými silami toto řešení implementovat. Děkuji, pan Děkuji vám, paní předsedající, paní eh, komisařko, jeho pane zpravodaj. Eh, první věc, eh, kterou musím říci, je, že vytváříte naše společné povědomí o tom, že musíme chránit finanční zájmy. Není to úplná samozřejmost vlastně ukazujete na to, že zde máme společné finance, finance členských zemí a e, s tím jsou spojeny finanční zájmy, čili je to společná ochrana finančních zájmů celé Unie. Ano, e, bude to záležet, e, jak to dopadne, nejenom na vás, paní Georgievě, ale na celé komisi. Ale Eh, pokud hovoříme o správně vynada, vynakládaných prostředcích. Ano, eh, úkolem eh, úředníků to je samozřejmě vynaložit peníze a investovat, ale my tady máme třeba 600 milionů na letnice, letiště a další prostředky. Pan Novakov na jednu minutu. vzalo trebalo to zajímat prevez Děkuji vám, paní předsedkyně. Vždycky jsem se domníval, že e, bychom měli dát prioritu e, zájmům našich spoluobčanů a zájmům Unie. V této zprávě vidíme e, ještě něco mnohem víc důležitého, něco zajímavějšího. Je třeba, aby tady existoval společný postup, který musí vést Unie. Jsme rádi, že tady e, je vnímán rozdíl mezi e, pochybením a podvodem. Ty nesrovnalosti, e, které jsou podvodné, jsou něčím jiným. Musíme se samozřejmě snažit, aby naše pravidla byla ještě jednodušší a zcela jednoznačná a transparentní. Jsem rád, když vidím, že má země byla zmíněna jako členský stát, který dobře eh, své nesrovnalosti eh, předložil v tom výkazu a to ještě eh, před datem, které bylo uvedeno. Jsem rád, že komise postupuje tímto způsobem. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, paní místopředsedkyně Georgievo chci říct, že jsem byl eh, zpravodajem eh, rok 2013 eh, u této zprávy. Mezitím nesrovnalosti nepoklesly v počtu, ale naopak v roce 2014 představují více jak 3 miliardy eur. Nicméně malá část pouze malá část byla získána zpátky z členských států e, z této obrovské sumy. A velkým problémem je, že členské státy dostávají hodně finančních prostředků od Evropské unie, ale nejsou zavázány, nejsou povinovány e, poskytovat dobré, spolehlivé údaje o jejich využívání. Komise musí vypracovat dobrý systém pro zjišťování těch informací, které by nám umožnily zjistit, jak vlastně unie, e, členské státy státy Unie implementují doporučení OLAFu eh, je třeba, aby komise hrála eh, větší roli v tomto procesu. A teď máme před sebou eh, systém Catch the Eye, řečníky, tedy pan Paskisy je první, prosím. Já jsem se zájmem poslouchal celou rozpravu a také vystoupení paní komisařky. Je velmi dobře, že ta zpráva rozlišuje nesrovnalosti úmyslné a nesrovnalosti technické chci říci jednu věc kterou osobně považuji za důležitou. jako návrh řešení je zde předložen eh, nový úřad úřad evropského prokurátora. já jsem se paní komisařko v české republice deset let zabýval reformou české justice a musím říci že vždycky téma tohoto úřadu u odborné veřejnosti naráželo na velký odpor a jsem osobně přesvědčen že trošku se zde blamujeme že vytvoříme nový úřad a vyřešíme určitý problém. je totiž třeba jasně říci že o pochybnostech a problémech dále budou rozhodovat národní soudy to znamená evropský prokurátor bude možná dohlížet na zpracování žaloby ale dále budou rozhodovat národní soudy a proto je třeba posílit spolupráci mezi jednotlivými členskými zeměmi. to je podle mě důležitější než zřízení nového úřadu. děkuji. Paní Grapiny na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové. Já si myslím, že toto je velice významná zpráva vzhledem k objemu eh, podvodů na národní úrovni. Eh, boj proti korupci je nutný, protože korupce se dotýká všech občanů ve členských států. Dochází k eh, ztrátám milionů eur každým rokem. Korupce také může přispívat k financování činností těch teroristických sítí a a e, také nahlodává důvěru občanů v Unii. Musíme zlepšit kontroly, ale prevence je ještě důležitější. Je to problém pro občany nějakého státu, když jsou zastaveny platby, když tady nedochází eh, k eh, toku peněz vzhledem k tomu, že došlo k nějakým chybám. Takže myslím, že musíme zjednodušit eh, ty postupy, protože vidíme hodně, hodně chyb a z těch vyplývají další chyby při čerpání fondu a i při vykazování těchto problémů. Já si nemyslím, že řešením jsou další instituce. Myslím si, že důležitá je prevence. Pan Marias je další. Podle zprávy lze chránit rozpočet Evropské unie prostřednictvím OLAFu. OLAF eh, zjišťuje a vyšetřuje podvody a korupci a další nelegální činnosti, ale všechny ty nesrovnalosti za rok 2014 to je eh, ve výši 3,24 miliard eur. Eh, přičemž eh, ta míra, řekněme, chybovosti narostla o 35% oproti předchozímu roku. Olaf ale bohužel nedělá nic proto, aby pomohl v boji proti podvodům v daňové oblasti, eh, které se odehrávají v Evropské unii. A eh, rovněž eh, nedělá nic proto, že proti tomu, aby firmy neodcházely do daňových rájů. Je třeba, aby se přispívalo k hlídání nadnárodních společností. Pan Solteš? Já eh, blahopřeji panu kolegovi Javorovi za dobrou odvedenou práci na této zprávě. Eh, chtěl bych eh, zmínit dvě věci. To je nedovolené obchodování s tabákem, což je globální problém. A země Evropské unie přicházejí o značnou část veřejných příjmů, až snad nějakých 37 miliard eur podle některých odhadů. A samozřejmě je třeba jednat v zájmu evropského daňového poplatníka. Dále je tady oblast veřejných plateb a veřejných zakázek. I tady konstatujeme obrovské množství chyb a samozřejmě jsme schopni vypočítat, jaký dopad to má na evropský rozpočet. I zde je třeba přijmout opatření. Nicméně eh, sen o evropském prokurátorovi či státním zástupci, ten je velmi vzdělaný. Tady musí více dělat členské země. Paní Malevič na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, vy jste řekla, že transparentnost je nejlepším přítelem daňového poplatníka. Já s vámi souhlasím. Je to zároveň nejlepším e, přítelem bojovníků proti korupci a proto je důležité, aby teď v 21. století všechny členské státy zajistily, jední, eh, tak, eh, aby bylo možné jedním kliknutím eh, na počítači zjistit, jak byly peníze vyplaceny, kdo z nich těžil, kdo byl příjemce, jak byly využity a tak dále. To je jediný a nejlepší způsob, jak zamezit tomu, aby ti, kteří jsou v konfliktu zájmů, zneužívali prostředky a vzdělávání osvěta jsou velmi důležité. Tady by měly existovat databáze o příjemcích politiky soudržnosti, tak aby bylo možno zjistit, kde dochází k nesrovnalostem a také zdůrazňuji nutnost prevence. Děkuji, takže skončili jsme s postupem Catch the Eye a vracíme se k vám, paní Georgievo. Děkuji vám. Opravdu vám velice děkuji za všechny ty připomínky a návrhy, které tady zazněly. Eh, pokusím se eh, reagovat na eh, především všechny dotazy směrem ke komisi. Nejprve bych začala s úlohou prevence. Tak, jak to řekl pan eh, Perisky, eh, zahajujeme teď funkčno, funkční eh, systém včasného varování, který nám umožňuje integraci jednotlivých databází Eh, tak jak to bylo také řečeno v tom posledním příspěvku, eh, jde o to, abychom opravdu viděli, odkud ty peníze přicházejí, kdo je příjemcem a aby se tam mohlo opravdu eh, vystopovat, detekovat, kudy ty peníze tečou. A to zatím ještě nemáme úplně funkční a proto se snažíme toto napravit. Pak jsou tady také otázky iniciativ zaměřených na výsledky, nechceme vidět jenom tok peněz, ale také chceme zjistit, co za ty peníze máme, jaké jsou zisky, jaké jsou dopady těchto finančních eh, transakcí. To samozřejmě bude určitou dobu trvat, ale ta úsilí jsou strukturovaná eh, a jak jsem řekla v úvodním slově, již v druhém eh, čtvrtletí uvidíme výsledky eh, lepší integrace různých systémů. Za druhé, bylo tady řečeno, že je důležité oddělovat eh, nesrovnalosti a podvodné nesrovnalosti, čisté podvody. Podvod představuje eh, skutečně rakovinu ve společnosti a je také těžko zjistitelný, protože podvodné činnosti ty jsou podepřeny velkým úsilím skrýt to, co se odehrává. Co to znamená? pro nás dvě věci. Za, druh- za prvé zjednodušení pravidel, tak aby bylo mnohem obtížnější eh, věci zamlžovat a eh, informovat milně a za druhé samozřejmě eh, v té analýze, kterou provádíme, je třeba více těžit z toho, co se stalo, více využívat těch zkušeností, vyvozovat závěry z toho, eh, co eh, už teď máme před sebou. A tady vlastně docházíme k těm institucionálním možnostem. V tuto chvíli nám skutečně chybí takové eh, určité kladivo, řekla bych, když víme, že Olaf prostě tady dospěl k názoru, že dochází dochází k nesrovnalostem, dochází k podvodům. My ty informace posíláme národním orgánům a je to na nich. E, tam v zemích, kde je právní systém silný, tak tam se koná. Tam, e, kde tomu tak není, tak se někdy třeba nekoná. E, tady také hovořili o tom, že pouze 24 prostředků se získá zpátky. E, tady ovšem nejedná se pouze o prostředky z těch podvodů, ale i z nesrovnalostí. My se domníváme v Evropské komisi, že s úřadem Evropského prokurátora bychom tady měli tu páku navíc, která by nám umožnila jít za těmi podvody. A máme tedy určitý návrh a e, bohužel ten návrh se tak trochu rozmělňuje, to nám dělá hlavu. My jsme tyto své obavy také e, zdůraznili i vzhledem k tomu, že e, podvody v oblasti DPH se teď zdá se z mandátu EPO vyčlenují, což by E, bohužel znamenalo další oslabení. Takže je to na členských státech doplnit, dokončit svá jednání e, ohledně úřadu Evropského prokurátora, ale já souhlasím s těmi, e, že tady musí docházet k nějaké přidané hodnotě, že tady musíme mít důvod toto financovat. Nemůžeme vytvářet instituce pro sebe samé. Je třeba, aby ty instituce vykonávaly tu práci, kterou mají a vykonávaly ji správně. Velmi důležitou věc eh, tady eh, řekl jeden kolega v tom smyslu, že lidem je třeba umožnit, aby informovali o nesrovnalostech. Je třeba eh, také ochránit poskytovatele informací. Děláme to pro spolupracovníky komise. otázkou, co můžeme udělat vůči členským státům, aby posílili svou vlastní legislativu pro ochranu informátorů. Tato konverzace ještě musí eh, proběhnout. Samozřejmě musíme být obezřetní a nemůžeme jít nad rámec toho, eh, co je naší odpovědností. E, samozřejmě, pokud nebudeme dodržovat svrchovanost a subsidiaritu, tak by mohlo docházet k většímu objemu problémů než zisku a my si tohle velmi dobře uvědomujeme. Závěrem bych řekla asi tolik, že doufáme, že v příštím roce, pane Pirinský, budeme mít velmi dobrou analýzu ohledně toho, proč objem podvodů šel nahoru. Je to proto, že jsme jich detekovali více a nebo je to proto, že více, že dochází k většímu objemu podvodů a e, my doufáme, že do toho e, do našich aktivit i výsledky této analýzy zapracujeme. Děkujeme, vážená paní komisařko, a nyní má slovo pan zpravodaj, pan Jávor. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. A rád bych poděkoval i vám, paní komisařko, za váš příspěvek. Rád bych poděkoval všem poslancům, poslankyním za tuto živou rozpravu. Velice stručně, krátká reakce na různé věci, které zde zazněly. Osobně si myslím, že jsou zde čtyři hlavní prvky boje proti korupci a proti podvodům ve Evropské unii. První. A to je propojeno i s otázkou prevence. A to je úplná transparentnost, protože korupce a podvody nemohou existovat, existuje-li transparentnost. A to je například i ta otázka povinného rejstříku lobbystů v Evropské unii. A zároveň na straně členských států vidíme různé postupy, které se snaží zlepšovat transparentnost, dále je to lepší vykazování národními orgány. A druhý prvek je spojený se zvýšenou spolupráci mezi členskými státy. Paní Makovej se zmínila o těch karuselových podvodech, DPH podvodech. Bez dobré spolupráce mezi členskými státy a jejich národními orgány nemůžeme bojovat proti tomuto nešvaru a tato spolupráce bohužel zatím neexistuje. Třetí prvek. Silné instituce. OLAF. Samozřejmě, že OLAF můžeme i kritizovat, ovšem OLAF nemůže být účinný bez dostatečných oprávnění, které by umožnily tomuto úřadu být efektivní. Proto musíme posílit OLAF různá doporučení OLAFu, jakým způsobem jsou implementována na straně členských států. To musíme e, ověřovat a samozřejmě potřebujeme ten další úřad evropského prokurátora. A posledním čtvrtým prvkem jsou sankce. Zde jsou závažné nedostatky evropské instituci, jakým způsobem uplatňovat tyto sankce, jak donutit členské státy, aby respektovali pravidla, která byla mm, stanovena. Bez těchto čtyř prvků efektivní boj proti korupci a podvodům nemůže existovat. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající a tím končíme tuto rozpravu a hlasovat budeme zítra. A nyní se dostáváme k ústní otázce na komisi na cestě k prosperující ekonomice založené